dostal žádost eh, frakce EPP, podle které pan Darius Rosati na místo paní Dobravsky Šujci má být eh, zvolen do delegaci EU Ukrajina, respektive jmenován. Má k tomu nějakou poznámku nikdo? Ne. Takže je to takto schváleno. Dále předseda ob, obdržel od rány postoj v první čtení, jde o nařízení kontrol